chers collègues. Vážení kolegové, dobrý den. Myslím si, že většina členů tohoto výboru už dorazila, takže se domnívám, že mohu zahájit schůzi. Ráda bych připomněla, jaký je cíl této schůze. Je to vytvoření předsednictva vyšetřovacího výboru ohledně emisí auto z automobilů kdy budeme volit předsedu samozřejmě, budeme volit místo předsedu podle článku 198 204 nařízení parlamentu. Budeme samozřejmě postupovat podle v pořadí, nejprve budeme volit předsedu a poté teprve místo předsedu. Takže máme zde několik stálých náhradníků, které jmenovali politické frakce, aby nahrazovali plnoprávné členy. Máme zde pana Finn van den Kampfa, který, kterého nahrazuje paní Klun. Pak je zde, máme zde paní Montero de Aguilar, kterou nahrazuje pan Gambus. To za EPP tedy. U socialistů máme Massimo Paulučiho, kterého nahrazuje Nikolas Danti. A a za ENF máme Georga Majera, kterého nahrazuje Mario Borgesio. Dobrá. Vidím, že všichni souhlasíte, nejsou s tím žádné problémy. Takže nicméně bych chtěla předem zkontrolovat, že všichni máte vaše hlasovací karty sebou, pokud je budeme tedy potřebovat. O, sděluji vám toto jen tedy, abyste se zkontrolovali, zda je máte u sebe musím ověřit, zda jsme, hlasov, zda jsme usnášení schopní, to je 12 členů, to není problém, je vás více než 12, takže nyní budu moci říci, jaký, jaké máme kandidáty na předsedu nebo předsedkyni. Takže kdo je kandidát? Prosím. Um, on behalf of the... Děkuji. Jménem socialistů a demokratů bych rád nominoval Kathleen van Grand jako předsedkyni. Děkuji. Jsou nějaké jiné kandidatury? Pan Karinš. Děkuji, paní předsedkyně. V duchu toho, jak věci probíhají eh, v této sněmovně a spolupráce EPP nemá námitek vůči jmenování paní Van Brent jako předsedkyně toho výboru. Nicméně chci zcela jasně prohlásit na tomto místě, že EPP se ze všech sil vynasnaží snaží aby eh, tento výbor se nestal eh, nástrojem honu na čarodějnice, ať už vůči automobilovému průmyslu nebo vůči některým výrobcům, aby nespochybnil svou vůči úlohu ve světě. Nesmíme uměle vyvolávat konfrontaci mezi životním prostředím a pracovními místy. Evropa potřebuje průmysl a je třeba vše sladit. Děkuji. Já, merci. Ano, děkuji. Takže Máme tady tedy socialistickou frakci, která prezentuje kandidaturu paní van Bremt. Nyní tedy žádám paní van Bremt, bo se jí ptám, zda souhlasí s kandidaturou. Ano, paní předsedkyně, souhlasím. Dobrá. Takže. Takže budeme tedy, respektive mohu konstatovat, že kandidátka vyplnila prohlášení o finančních zájmech, takže s tím nejsou problémy. A můžeme tedy přejít nyní k volbě, respektive vzhledem k tomu, že máme jednu kandidátku pouze, tak navrhuji, abychom přikročili k volbě aklamací. Takže nikdo nepožaduje tajné hlasování. Dobrá, takže blahopřeji paní Van Bremt za toto velmi rychlé a skvělé zvolení a žádám ji, aby se tedy k nám připojila za předsednický stůl. Tímto moje role končí. Good morning, uh, dear colleagues. Um, Dobrý den, milí kolegové. Nebudu zde mít dlouhý proslov, nicméně chci vyjádřit svou vděčnost všem, všem politickým skupinám, které mě podpořily. Ráda bych ujistila konkrétně jedince, Evropské strany lidové, ale vlastně všechny členy tohoto vyšetřovacího výboru, že jako předsedkyně se budu chovat transparentně, otevřeným způsobem, společně se svou kanceláří budu spolupracovat se všemi v zájmu toho, aby šlo o výbor, který bych nazvala rozumným abychom se ujistili, že tento výbor opravdu bude pracovat efektivním způsobem, v zájmu dosažení našich vytyčených cílů a rovněž v zájmu lepšího prosazování evropského zákonodárství v budoucnu. Děkuji. Nyní přecházíme k volbám místo předsedů. Jak už bylo řečeno, jsme e, usnášení schopni. Nedomnívám se, že se změnilo cokoliv v oblasti eh, náhradníků. Obracím se tedy na vás. Máme zde kandidáta na prvního místo předsedu, pane Karenši? Děkuji, paní předsedkyně. Jménem EPP bych rád eh, nominoval Iva Belta. Děkuji vám, říká předsedající. Pane Belte, souhlasíte? Souhlasím. Máme ještě nějaké jiné kandidáty z jiných politických skupin? That is not the case. Není tomu tak. Bylo by tedy akceptovatelné, aby výbor zvolil tohoto místo předsedu aklamací. Ivo, if you could join me up here. Prosím tedy, Ivo, připoj se ke mně. Mohli bychom vlastně spolu začít mluvit nizozemsky. Ale přihoršili bychom si. Well, it's Flemish, but, um... Vlastně by to muselo být flámština a nizozemština. Ten dialog. Já už. Okay, then I can go to the election of the second vice. Dobrá, nyní tedy můžeme přejít k volbě druhého místo předsedy. Máme nějaké pře- nominované? Pan Henkel jménem EKR bych rád jmenoval Marka Demesmakera. Do you agree? Souhlasíte? Natuurlijk ben ik het daarmee eens, collega. <laughs> Samozřejmě, že souhlasím. Um, Are there any other candidates from other political groups? Máme nějaké další kandidáty ze strany jiných politických skupin? Nikoliv. Bylo by v pořádku, abychom zvolili Marka aklamací. Výborně, Marku, připoj se k nám za předsednický stůl. Nyní už zde máme určitou verzi vlámského parlamentu. I když ti, jež zasednou vedle sebe, by nebylo možné nazvat přirozenou koalicí. Snad někdy v budoucnu. Máte Nyní volíme třetího místo předsedu. Dotaz. Je zde kandidát? Máme kandidáta? Please. Dear chair, dear colleague. Milá paní předsedající, milí kolegové. Um, GUE navrhuje Katarinu Konečnou, aby rovněž trochu rozšířila jazykový um, sortiment Souhlasí? Dobrá, máme ještě nějaké jiné kandidáty? Nikoliv. Prosím, volíme aklamací rovněž. And please join us. Um... Připojte se k nám. absolutely. <laughs> okay, can I go for the election of the last... Dobrá, a nyní poslední, už čtvrtý místo předseda tohoto výboru, pane Eckhaute. Dobrý den, vítám všem. My chceme navrhnout někoho, kdo není nizozemec. Karima Deli jako čtvrtý místo paní Deli. Souhlasíte s touto kandidatorou? Ano, přijímám ji. Děkuji. Um, Jsou ještě další návrhy? Není tomu tak? V tom případě vás požádám o zvolení aklamací. Děkuji. Um, amazingly smooth. Uh, tak vážení kolegové, to šlo neuvěřitelně hladce. Děkuji vám. Ne, samozřejmě, pojďte, pojďte k nám nahoru předbíhám událostem. Dear colleagues, um, the only thing that, um... Tak vážení kolegové, teď už nás od šálku dobré kávy dělí pouze sdělení. Chtěla bych vám sdělit, že příští schůze výboru se bude konat v úterý 2. 22. března od 3 hodin do 18.30 a je na schůzi koordinátorů a předsednictva, aby sestavil pořad jednání na zbytek roku. Tam vznikne návrh, ale zároveň nás čeká hodně práce v následujících týdnech protože také musíme vytvořit naši pracovní metodologii, jak budeme pracovat, koho budeme zvát a tak dále. A první schůze, na které se o to pokusíme, bude schůze eh, s koordinátory a ta se bude konat příští čtvrtek 10. března ve Štrasburku od 10 eh, do eh, krátké chvíle před plenárním hlasováním. Budete samozřejmě všichni ještě informováni sekretariátem, kdy a kde to bude, ale už teď si to můžete dát do diáře. První schůze se bude konat 22. března a pořad jednání mimo jiné bude předmětem diskuze společně s tím, jak budeme v tomto vyšetřovacím výboru postupovat. A návrhy budeme mít do té doby hotové. A samozřejmě, abychom mohli uspořádat schůzi koordinátorů, je důležité, aby všechny politické frakce sdělili sekretariátu, koho mají za koordinátora a také předsedkyni. To by bylo užitečné pro hladký průběh té schůze. Děkuji vám a uvidíme se 22. března.